silách a my i nadále budeme počítat s vaší spoluprací. Děkuji. E, mám šest návrhů usnesení, které jsem obdržela nyní na závěr debaty. Závěr debata tímto ukončena. Hlasovat se bude zítra ve 12 hodin. Ještě máme jedno sdělení, týká se to jednotlivých politických skupin, jsou to různá jmenování, odpovídající jména budou zapsána v zápise. Vycházíme z toho, že budou schválena v případě, že nebudou vzneseny žádné námitky v okamžiku předložení zápisu.